záležitosti provedl ověření pověřovacích listin pana eh, Pejna, paní Mobarik, pana Popy, pana Ademova, paní Jaroka a pana Palmra a navrhuje eh, validovat jejich mandáty eh, od 5. září, 8. září, 13. září, 14. 15. a 3. října pořadě. Jsou k tomu nějaké komentáře? Jestliže ne, pak jsou tyto mandáty